přijaty. Titulky jednotlivých právních aktů budou také připojeny do zápisu tohoto zasedání, budou zveřejněny. A teď se dostáváme k našemu pracovnímu plánu. Konference předsedů podle článku 137. E, e, tady máme e, přijatý návrh z 8. března a na pondělí nemám tady žádné otázky. Co se týče úterý právní výbor, mm, eh, tady, tady máme eh, zprávu paní Lichtenberg, eh, jde o zrušení imunity paní Morvaj. Tato zpráva půjde do hlasování v úterý. Frakce EPP zažádala o to, aby zpráva paní Kvistot eh, Rovol o společné obchodní politice, je to zpráva, která eh, má v současné době být hlasována v úterý, a, to sice, a roprava se má konat v úterý večer. Eh, kdo si přeje k tomu ujmout se slova? Pane Kaspary, prosím. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kollegen! Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pro tuto zprávu jsme ještě neměli rozpravu. Jde o záležitost obchodní politiky. Je to velmi důležité téma a eh, chceme v Evropském parlamentu také stanovit naše práva a implementovat je v právo evropské. Proto bychom měli o této otázce debatovat na plénu. Děkuji vám, pane Kaspary. Má někdo námitku proti tomuto návrhu? respektive se musíme zeptat, zda ještě někdo je pro tento návrh. Není tomu tak? Je někdo proti? Nikoliv. Takže budeme hlasovat. Kdo souhlasí s návrhem pane, pana Kaspary? Je někdo proti? Zdržel se? Rozprava ke zprávě paní Quistult Rovold bude tedy posledním bodem na úterním zasedání. Hlasování pak proběhne ve středu. A nyní středa eh, frakce EPP požádala o prohlášení eh, zástupkyně pro zahraniční politiku k situaci o Bělorusku. Eh, tato prohlášení by mělo být po debatě o Nigerii. Pan Salafranka, prosím prosím. pane předsedo, dámy a pánové. Skutečně zhoršování politické situace v Bělorusku a otázka politických eh, vězňů i krize související s velvyslanci Evropské unie, tak jako tom rozhodla Rada ministrů, nás vede k rozpravě, která by měla nastat. A proto bychom uvítali prohlášení eh, vysoké zástupkyně pro zahraniční politiku. A určitě by tu měl být pan komisař pro politiku sousedství. Tato rozprava měla být doplněna na pořad jednání, včetně usnesení. Děkuji, pane Salafranka. E, toto budu chápat jako podporu návrhu EPP. Je někdo proti? Nikoliv. E, chci se tedy zeptat, kdo souhlasí s tímto návrhem EPP? Kdo je proti? zdrželi se, je to přijato. Prohlášení viceprezidentky k otázce Bělorusku tady proběhne ve středu po debatě o Nigerii. Ehm, platí následující lhuty ehm, pro pozměňovací návrhy dnes do 19 hodin a zítra do 19 hodin pro společné návrhy usnesení. Dále zítra ve 20 hodin končí lhůta pro pozměňovací návrhy ehm, ke společným usnesením. Tímto jsme přijali plán práce. Pan Spironi. Během konference předsedů jsem požádal o to, aby ve vystoupení místo předsedkyně komise zaznělo prohlášení týkající se námořního piráctví a případu dvou eh, italských námořníků uvězněných v Indii. Předpokládám, že se to stane, když to bylo odsouhlaseno na konferenci předsedů. Na konferenci eh, předsedů eh, bylo rozhodnuto, že poprosíme paní Ashton, aby se zmínila o osudu těchto dvou Italů. Již jsme s ní navázali kontakt byla o tom informována. Nyní eh, zahájíme projednávání pořadu jednání. Eh, předseda eh, Evropského parlamentu byl požádán, aby předložil prohlášení k ničivé tsunami a důsledkům ve Fukušimě. Následuje také za